Vážení kolegové, dámy a pánové, poprosím vás, abyste se usadili. Začneme během minutky. Přesně řečeno za 30 sekund. Uh, Vážené kolegyně, vážení kolegové, domnívám se, že můžeme zahájit dnešní schůzi. Je to velice důležitá konference. Významné společné parlamentní zasedání, které má pro nás všechny klíčový význam a pro celou Evropskou unii. Evropská unie a západní Balkán. Dovolte, abych na začátek uvedl, že zde máme simultánní tlumočení v 21 jazycích, tedy v úředních jazycích Evropské unie. Chci se pouze omluvit malckým kolegům. Tlumočení z malčtiny dnes bohužel není. Obvykle tady máme plenárním sále 22, na plenárních zasedáních 22 či 23 úředních jazyků tlumočeno. Ale kromě toho, tu dnes máme ještě tlumočení v chorvačtině, v bosančtině, srbštině a černohorštině, makedonštině a albánštině. Tedy v těchto dalších pěti jazycích. A musíte si samozřejmě vyhledat příslušné číslo kanálu na svých zařízeních kde naleznete svůj jazyk, kterému chcete naslouchat. Dovolte, abych řekl, jakým je mi potěšením přivítat vás zde v Evropském parlamentu. Myslím si, že toto setkání by nemohlo být lépe načasováno. Je připomínkou naší neustále angažovanosti ve věci evropské perspektivy pro západní Balkán. Je to pro nás všechny nesmírně důležité téma. Chci nejprve vyjádřit naše poděkování Maďarskému národnímu shromáždění a zemena jeho předsedovi, panu Köverovi, který se mnou spolu předsedá tomuto zasedání. Chci poděkovat rovněž zástupcům všech parlamentů členských států EU a jejich předsedům předsedům a zástupcům parlamentů zemí západního Balkánu, kteří sem dnes mezi nás přijeli, aby s námi diskutovali o lépe integrované Evropě, Evropě, která zahrnuje západní Balkán. A v neposlední řadě chci přivítat také kolegy z Evropského parlamentu, respektive vás zde nemusím vítat, protože tuto akci dnes společně organizujeme, nicméně přeji vám všem hezké odpoledne, jsem nesmírně rád, že jsme se zde všichni takto mohli sejít. Společná parlamentní zasedání e, jsou rámcem pro meziparlamentní spolupráci v EU. E, jde o typickou formu spolupráce, příznačnou formu spolupráce, která nabývá na významu nyní po přijetí Lisabonské smlouvy. Evropský e, parlament se nadále výrazně angažuje v evropské perspektivě pro západní Balkán od Solinského summitu v roce 2003, to znamená před osmi lety, jsou dveře Evropy otevřené. Loňský rok byl pro tento region obzvlášť důležitý poté, co byla zrušena vízová povinnost pro černohorské, srbské a e, tady občany a vůbec a, a, a také občany bývalé svazové republiky Makedonie. Schválili jsme také liberalizaci vízového styku pro Albánii a Bosnu Hercegovinu, jakmile budou splněny všechny podmínky, tak eh, také Kosované mohou počítat s naší podporou ve věci bezvízového styku, bezvízového cestování po Evropě. Dále v loňském roce Srbsko a Chorvatsko podniklo historický krok v rámci vyjednávání. Pan eh, prezident Tadič a Josipovič vedli četná jednání, ve kterých prokázali svou angažovanost ve věci evropské integrace Tedy šlo o to vést bývalé nepřátelé, o to, aby ukázali, že spolu dokáží žít v míru a přeji si stabilitu a prosperitu do budoucna pro svůj region. A mohu takto jít příkladem. To je, myslím, typické pro náš kontinent v posledních desetiletích a je třeba, bychom se na tomto místě připomněli také německo-francouzské smíření, německo-polské smíření a další. Koncem loňského roku získala Černá hora status kandidátské země a snahy Chorvatska jej dovedly do závěrečné fáze přístupových jednání. To je dobrá zpráva nejenom pro tyto dvě země, ale pro celý region a samozřejmě pro Evropskou unii. Nicméně přes tyto pozbudivé eh, signály před, tím, před tímto regionem stojí stále ještě celá řada výzev a my jsme se dnes sešli, abychom se nad nimi zamýšleli, společně diskutovali všechny země v daném regionu čelí podobnému souboru problémů. Především je třeba provést reformu soudnictví, posílit boj proti eh, zločinu a korupci, je třeba posílit regionální spolupráci a spolupráci také s Hákským tribunálem. V poslední době nás obzvlášť znepokojí známky politické nestability v tomto regionu. A dovolte, abych připomenul také, že Bosna-Hercegovina je stále bez vlády, od říjnových voleb a Albánie je již dva roky vyčerpávána politickou krizí. Eh, chorvatský, chorvatské a makedonské eh, vlády eh, se blíží k volbám, což je vždy obtížné, vždy to komplikuje provádění reform a činí to složitějšími tedy i příslušná vyjednávání, ale samozřejmě jde o demokratickou cestu, jak problémy řešit, takže toto samozřejmě nemůžeme spochybňovat. Nesmí to ohrozit normální fungování institucí a další přibližování Evropské unii. Je důležité, aby všichni Eh, političtí hráči překonali vzájemné rozpory a zaměřili se na společné evropské cíle a na konstruktivní spolupráci mezi vládou a opozicí, která je nutným předpokladem. Jedna eh, z výzev není pod kontrolou daného eh, regionu, a totiž únava z rozšíření. To je reálné téma, reálný problém pro Evropskou unii. Je tedy důležité, abychom přesvědčili vlastní občany o přínosech rozšiřování. Mám tady na mysli přesvědčování občanů Evropské unie. To je také velice důležitý aspekt a rozměr rozšiřování a vůbec budoucnosti balkánských zemí v EU. Na, v rámci tohoto zasedání budou dvě pracovní skupiny řešit eh, některá důležitá témata. Jejich práce započne v 17 hodin. První skupina se bude věnovat spolupráci v oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, což jsou oblasti spolupráce vepsané do Lisabonské smlouvy. A druhá pracovní skupina se zaměří na integraci občanů a kulturní rozmanitost, což je důležité téma i uvnitř EU, ne pouze v rámci západobalkánského regionu. Vždy bychom měli pamatovat na takto důležitá témata, jako je integrace občanů s ohledem na kulturní odlišnosti. Jsme tu nejenom o to, abychom si vyměňovali myšlenky, ale jde také o výkon parlamentního dohledu nad procesem evropské integrace. A čím otevřenější bude naše diskuse, eh, tím úspěšnější eh, budeme jakožto parlamenty v poskytování podnětu pro Evropskou radu. Na základě vlastních zkušeností vím, že cesta do Evropské unie je dlouhá a obtížná, ale na základě toho, kam jsme se dostali, vám mohu říci, že ta cesta za to stála. Doufám, že je pro vás pozbuzující evropská perspektiva a Jde nám o to, aby se eh, společná evropská realita naplnila v blízké budoucnosti. Vážené kolegyně, vážení kolegové, stojíme na začátku dnešního zasedání. Eh, pořádné eh, máte před sebou, takže máte všechny potřebné informace. Zítra mezi nás přijde pan premiér Orbán, protože Maďarsko je předsedající zemí Evropské unie v tomto půlroce a také pan předseda Evropské komise Jose Manuel Barroso. Zítra dopoledne tady zde přivítáme mimořádné hosty. A dnes je mi velkým potěšením dát nyní slovo kolegům z Evropského parlamentu, eh, předsedovi nejprve Maďarského parlamentu, panu Láslo Köverovi. Láslo, prosím, máš slovo. Vážený, pane předsedo, milí kolegové, kolegyně, dovolte, abych vás co nejsrdečněji pozdravil jménem Evropského parlamentu i jménem Maďarského parlamentu. Rovněž chci poděkovat panu předsedovi Buskovi za mimořádnou spolupráci která nás eh, spojuje. Národní parlamenty a evropské parlamenty a spolupráce, Evropský parlament a spolupráce mezi nimi a eh, společná jednání vytvářejí důležitý přínos k posílení Evropské unie a skýtají i důležitou příležitost k projednávání významných otázek. Proto mám velkou radost, že jste přijali naše pozvání Dnešní téma není pouze maďarské předsednictví, ale po mém soudu je důležitým eh, tématem to, které je významné pro celou Evropskou unii. Domnívám se, že ochrana starých kultur a soužití jednotlivých národů v Evropě je mimořádně důležité pro náš kontinent a posiluje to i konkurenceschopnost Evropy. také usmíření. Nejlepším příkladem usmíření je evropský integrační proces. V dějinách Evropské unie bylo mnoho zemí, které se na tom podílely. V po rozšíření v letech 2004 a 2007 doznala Evropa mnohé změny. Domnívám se a doufám, že tento proces bude pokračovat a naši přátelé ze západního Balkánu se zanedlouho stanou plnoprávnými, plnoprávnými členy EU. Dovolte osobní poznámku. Jsem přesvědčen, že integrační proces Evropské unie, respektive jeho dovršení, bude v historickém smyslu uskutečněn co nejdříve. A to bude také znamenat, že poslední zbytky a důsledky druhé světové války budou bez zbytku odstraněny. Dámy a pánové, téma dnešního zasedání, tak jak již předeslal pan eh, předseda Buzek, je určováno dvěma eh, eh, hledisky. Jednak půjde o spolupráci v prostoru eh, svobody, justice a práva. Půjde také o justiční a policejní spolupráci, o migraci a také o integraci občanů, zejména o kulturní rozmanitost, vzájemnou integraci, půjde rovněž o vzdělávání, o šance na vzdělávání a podobně. Maďarský parlament dosud v rámci vlastních možností se snažil státy v daném regionu podporovat ze všech sil v těchto oblastech. Příkladem je i to, že parlament eh, uzavřel celou řadu bilaterálních dohod s národními parlamenty západního Balkánu. A tím jsme mm, shromáždili celou řadu zajímavých zkušeností a jednotlivé odborné výbory parlamentů eh, spolupracují. Rovněž se uskuteční konference předsedů jednotlivých parlamentů eh, západního Balkánu. Jedním z nejdůležitějších témat eh, eh, posledních let byla právě podpora podpora integrace tohoto regionu a také euroatlantická integrace. A v roce 2004 došlo k první výměně názorů. Konference předsedů parlamentů se tehdy konala a v květnu 2006 eh, proběhla konference předsedů národních parlamentů členských států EU a v roce 2009 se opět konalo zasedání podobného rázu a Nadcházející zasedání tohoto druhu se bude konat e, na podzim příštího roku a těším se na vás všechny. Dámy a pánové, po tomto krátkém úvodu bych si ještě dovolil poznamenat, že dnešní zasedání budeme řídit společně s panem předsedou Buskem. První příspěvek přednese Luka Babič, můj kolega eh, z chorvatského parlamentu a chtěl bych eh, zdůraznit, že si musíme uvědomit, že evropská integrace neznamená pouze to, že se stáváme členy Evropského parlamentu, jde rovněž o regionální spolupráci, která je neméně důležitá. A proto je tak významné, že jsme navázali dobré vztahy jak na regionální, tak i na kulturní úrovni. K tomu samozřejmě nám slouží i naše dobré osobní vztahy a děkuji vám mnohokrát za pozornost. Přeji vám úspěšnou eh, práci a úspěšné zasedání během odpoledne. Děkuji. Um, děkuji vám. Rád bych Vážení kolegové, kteří zde sedíte v tomto sále, sdělil, jaká jsou pravidla pro naši rozpravu. Následovat bude projev, nebo jak řekl pan kolega Kever, budeme mít dva řečníky, naše hosty, které zde vítám, pana Luku Bebiče, z chorvatského parlamentu. Před několika hodinami jsme se sešli a hovořili již o mnoha věcech a také paní Soniu Biserko, která je z Helsinského výboru pro lidská práva v Srbsku. Rád bych vám ale vysvětlil, oč se bude jednat dále, to je rozprava. Můžete se hlásit do rozpravy a e, prosím, žádejte o řečnický čas ve na středu 13. Eh, na společné meziparlamentní zasedání. Na formuláři máte před sebou takové kartičky, takové formuláře na svých stolech. Vyplňte je, prosím. A na základě těchto požadavků, které budeme dostávat, sekretariát připraví pořadí řečníků v debatě. Tak prosím, požádejte tímto způsobem o řečnický čas. A ještě vám musím sdělit, že řečnická doba pro každého z řečníků jsou tři minuty při této rozpravě. Za třetí, a to už je trochu složitější věc, pokud budete chtít promluvit a na něco se otázat, každý řečník, který má tedy tři e, minuty, může zvednout i modrou kartu a to je pak eh, řízeno podle pravidel modré, modré karty, kdy můžete položit otázku nebo krátce promluvit po 30 vteřin. a um, tázaná osoba, ten řečník, vám odpoví také po dobu 30 vteřin, abychom mohli mít živější eh, debatu. Takže doufám, že teď už je jasná i, ta, mm, i ten, jasný ten postup pro modré kartičky. Pokud se budete chtít na něco zeptat řečníka, který právě hovoří, zvedněte modrou kartu. Nyní eh, promluví pan Luka Bebič, což je předseda chorvatského parlamentu. Prosím, máte slovo. Poštovaný Vážený pane, před... vážený pane předsedo Evropského parlamentu, vážený pane Busku, eh, vážení přátelé, vážení kolegové a kolegyně. S velkým potěšením jsem přijal pozvání na toto společné parlamentní zasedání. Je to zasedání, Kdybych chtěl říci několik slov o hospodářské spolupráci v jeho východní Evropě. Eh, Chorvatská republika podporuje linii Evropského parlamentu během našich vyjednávání. 16. února získala tato spolupráce velkou podporu, když bylo přijato usnesení o spolupráci. Vaše podpora má pro nás velký význam. V posledních metrech této naší dlouhé cesty, kterou jsme zahájili již koncem minulého desetiletí, se dostáváme k závěru. Ovšem nejsme sami. Ten cíl, který jsme si vytýčili, to znamená vyjednávat s Evropskou unii, Eh, ukončit eh, do června roku 2011, dosáhneme společně. Zůstává nám ještě několik kapitol, na kterých pracujeme. Úspěch eh, to znamená přístup Chorvatska do Evropské unie, to bude úspěch také pro všechny evropské občany. Předčasné ukončení jednání ukazuje pevnou evropskou orientaci směrem k východoevropským zemím. Na naší cestě jsme nashromáždili celou řadu zkušeností a tato cesta nás povzbudila. Budeme moci regionu pomoci v budoucnu. Ehm, tento region se bude moci orientovat podle chorvatské zahraniční politiky. Pro nás je velice důležité, abychom měli dobré sousedské vztahy. Hlavně proto, aby tento region byl dlouhodobě trvalým územím míru a blahobytu. Chorvatská republika díky své zkušenosti eh, během přístupového procesu se může stát partnerem pro ostatní země v tomto regionu na jejich cestě do Evropské unie. To můžeme udělat jak aktivními opatřeními, tak i konkrétními projekty v tomto regionu právě co se týče spolupráce, procesu celé spolupráce eh, v tomto regionu. Bude to spolupráce s chorvatskou zahraniční politikou a takovým způsobem se tato mozaika skládá dohromady. Jeho východní Evropa pak eh, prožívá ty hodnoty, které v současné době již Evropská unie požívá v oblasti spravedlnosti, policie, bezpečnosti v oblasti boje proti organizovanému zločinu a tak dále. Toto jsou všechno oblasti, eh, kterými se zabývá také Evropská unie. V těchto oblastech můžeme vykázat výsledky a také dosáhnout společných úspěchů. V současné době se Chorvatsko silně odlišuje od Chorvatska, které jsme měli před eh, deseti lety. 20 milionů spotřebitelů a trh, který vypadá daleko lépe než dříve. Všechny země v tomto regionu jsou v podstatě transitní země. Eh, mají nízký HDP, ale mají vysoký potenciál růstu. Eh, tento region je nejdynamičtější vůbec eh, a také se může stát eh, dobrým cílem pro exporty Evropské unie. Dobré to bude pro různé investice v oblasti infrastruktury a energie. Eh, tento region bude stále atraktivnější pro celou Evropskou unii, ale také pro další integraci. Jedna z největších výzev tohoto regionu je hospodářský růst a trvale udržitelný rozvoj. Zde vidíme šance pro mír a stabilitu. Víme, že se nacházíme na dobré cestě, abychom toho dosáhli, protože výsledky ukazují a dosvědčují také dobrou hospodářskou spolupráci a dobré sousedské vztahy. V roce 2010 výměna se zeměmi představovala 2,5 miliardy eur, což je 10 celkového, celkového hospodářského obchodu v tomto regionu. 1,6 eh, jsou importy a podobné vývozy. Myslíme si, že silnější síť a hustější síť je důležitá pro region jihovýchodní Evropy. Chorvatsko bude nadále pracovat na tom, eh, abychom splnili evropský plán koridoru pro Chorvatsko. Kromě toho pracujeme na společném mostu mezi Chorvatskem a Bosnou a Hercegovinou přes řeku Sáva prostřednictvím koridoru 5C. Kromě toho v Bosně a Hercegovině se snažíme o vybudování dálnic v tomto koridoru. Společně se společnostmi eh, pro výstavbu dálnic eh, Srbska a Bosny spolupracuje Chorvatsko na opatřeních pro snížení administrativní zátěže a byrokracie, abychom byli konkurenceschopnější. Rafinerie v Srbské republice a v Bosně Hercegovině jsou dalšími partnery v této oblasti Chorvatska. Kromě toho můžeme nabídnout služby, jakými jsou například různé možnosti skladování v naší země. V oblasti energetiky vidíme další potenciál. a to v oblasti spolupráce plynárenských podniků. Energetická spolupráce v oblasti jihovýchodní Evropy představuje vysoký potenciál. Kromě toho, velkým hospodářským potenciálem jsou přeshraniční projekty v oblasti Dunajské strategie, eh, Jadranská a Jonská strategie a další. Pro regionální spolupráci je taková spolupráce velice důležitá. Proto Chorvatská republika pracuje na tom, aby všechny země Evropské unie e, staly členy této rady. Různé projekty infrastruktury, které mají regionální význam, o tom se mohou pouze zmínit a zvyšuje to potenciál také spolupráce sousedství v tomto regionu. Chorvatsko spolupracuje v rámci Dunajské strategie. A to s velkými perspektivami. Myslíme si, že taková spolupráce představuje dobrý základ pro stabilitu celého regionu. Velice důležité nástroje regionální politiky eh, představují aktivní úlohu Chorvatska v tomto regionu. Nedávno se konala konference v Dubrovníku od 4. do 6. dubna v letošním roce. Byla to eh, konference, které se zúčastnily Spojené státy Ameriky a země jeho východní Evropy. Regionální spolupráce zůstává tedy jednou z nejvyšších priorit zahraniční politiky Chorvatska a jsem rád, že mohu zdůraznit, že Chorvatsko sehrává velkou roli také v regionální politice. Při posílení eh, role v tomto regionu, který staví na spolupráci a snaží se dále podporovat politický dialog. Děkuji. Uh, Děkuji panu předsedovi Bebičovi a dalším řečníkem, jak jsem zmiňoval, je paní Sonia Biserko, eh, předsedkyně Helsinského výboru pro lidská práva v Srbsku. Máte slovo. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, drazí přátelé, děkuji vám za to, že jste mě pozvali na toto společné parlamentní zasedání. Cením si eh, toho, že Evropský parlament organizuje tuto akci, což poukazuje na jeho eh, neustálý zájem a také to svědčí o stále energetičtějším eh, zapojení, či zapojení ano, Evropské komise v tomto regionu. Domnívám se, že EU eh, e už dosáhla takového bodu své angažovanosti v tomto regionu, kdy eh, potřebujeme ještě dále podpořit země, které eh, už leta usilují, usilovaly tedy o získání kandidátského statutu a nakonec jej získaly. Podělím se s vámi o váš pohled na to, co je především potřeba spolupráci mezi zeměmi tohoto regionu a EU. Chci říct, že témata zvolená pro pracovní skupiny, to znamená eh, prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti a také integrace občanů, jsou vysoce relevantní v diskusi o integračním eh, procesu západního Balkánu do EU. Nicméně, abychom tato témata uvedli do těch správných souvislostí, musíme mít jasnou představu o skutečné aktuální situaci v regionu. No, tato situace vyvolává mnohé znepokojení, protože bohužel některé ze zemí tohoto regionu stále ještě neplní základní předpoklady demokratické konsolidace a tedy i skutečné normalizace vztahu se sousedy. Jaký je tedy aktuální stav? Bosna a Hercegovina eh, čelí blokaci, eh, většina z toho souvisí s politikou Bělehradu. Makedonie stále ještě není dostatečně silná, aby mohla zahájit eh, skutečný dialog s Řeckem. Eh, jejich vztahy, které dopadají na identitu Makedonie jakožto státu, podrývají eh, pozici Makedonie vůči EU i v rámci regionu. Kosovo je v podobné situaci. Eh, poradní stanovisko Mezinárodního, Mezinárodního soudního tribunálu v Hágu ne, nesvědčilo o tom, že by, byla nele, že by bylo nelegálně dostané vyhlášení nezávislosti, ale zároveň ne, nestalo jako závazné uznání ze strany Srbska. Černá hora tam je situace taková, že pokračuje demokratická konsolidace, a země v o něco lepší situaci než byla země regionu. Stále se přibližuje Evropské unie a to rychlejším tempem než Srbsko. Dámy a pánové, musíme mít na paměti, že e, zde běží za, navza, zároveň dva paralelní procesy. Proces konsolidace státu a zároveň proces přechodu na e, demokratický systém založený na více politických stranách a na tržní ekonomice. Oba tyto procesy probíhají pomalu, možná až příliš pomalu. E, pokud je o první tento proces, musíme si uvědomit, že některé z těchto zemí, jak jsem uvedla, e, jsou stále ještě v krké situaci a trápí etnické konflikty. Pokud je o demokratický přerod, e, původně Autoritativní, autoritářský tedy systém a povaha společnosti stále ještě převažují, i když form, po formální, ve formální eh, rovině existuje systém více robotických stran. Eh, antikomunismus je často využíván jako kořová clona pro eh, podporu archaických národnostních ideologií. Celkově musím říci, že tedy není dostatečně silná snaha zavést tržní ekonomiku, demokratickou společnost, volný trh. Dále jsou zde vztahy Srbska s okolními zeměmi a jeho neustálá eh, snaha o nadvládu. Toto vše eh, oslabuje demokratický proces v sousedních zemích a podrývá skutečně produktivní spolupráci v regionu a zpomaluje to tedy přistoupení těchto zemí k EU a k NATO. Je třeba, aby si političtí lídři uvědomili význam regionální spolupráce pro evropské, evropskou perspektivu. Eh, rozdělení Jugoslávie totiž ponechal otevřenou celou řadu otázek v zemích tohoto regionu navzdory intenzivním eh, kontaktu mezi státy, a to i na nejvyšší úrovni. Eh, státní představitelé v Bělehradě se domnívají, že hranice státu se ještě nejsou pevné. Situace v Bosně a Hercegovině je obzvlášť tristní, protože Eh, nejenom jenom o eh, status quo, ale také eh, odštěpeneckou politiku kosovské elity. Bělehrad tedy svou, své cíle sleduje stále, i když není jinými prostředky. Srbsko je jedinou zemí regionu, která se ještě nerozhodla ohledně své budoucnosti. Zda tedy ji vnímá v rámci Evropy, anebo spíše na východ. Srbsko stále mezi těmito dvěma světy. Dovolte, abych uvedla vývoj, který je zdrojem znepokojení v poslední době. Jednak to, že Srbsko má stále ambice zasahovat do vnitřní situace zrchovaných států. Navzdory určitému pokroku, eh, pokud o spolupráci eh, s těmi, kdo stíhají válečné zločiny, nedávné případy Jurašiče a dalších, eh, skutečně vyvolávají znepokojení. Je zjevné, že Bělehrad i nadále pokračuje ve svých snahách reinterpretovat historii války děny války. Přestože v 90. letech všechny vážné konflikty v regionu vyvolaly srbské síly je součástí nové eh, strategie, eh, to je, zachov, zachov, je to také strategie zachovat stále vztahy mezi takzvanou domovinou a diasporou a v této souvislosti Černá hora je stále vnímána jako pouze dočasný státní celek eh, ze strany Srbska. Celkově tedy hospodářské a politické trendy v regionu jsou znepokojivé. Pokud je o hm, hospodářskou situaci, tento region samozřejmě také byl postižen dopady globální finanční hospodářské krize, své interní problémy zemí v tomto regionu a politika Bělohradu eh, především eh, mají na svědomí blokádu a stagnaci v regionu. Ano, mnoho věcí se změnilo díky úsilí EU, díky její eh, politice podmíněnosti, ale západní Balkán nevyužívá všechen svůj potenciál, protože je zablokován nejenom regresivní, zpátečnickou, nezodpovědnou politikou svých elit, ale také Eh, rozsáhlou korupcí. Je stále více zřejmé, že tento region postrádá kapacitu politickou vůli, politickou zodpovědnost a eh, politickou kulturu pro eh, realizaci mm, naplňování evropské agendy v takových standardech, jak se očekává. A proto podle mého je potřeba zajmout nový přístup k tomuto regionu, a EU by měla spolupracovat s tímto regionem daleko přímějším způsobem a s větší imaginací e, ve svých strategických počinech. Já jsem si samozřejmě vědomá toho, že slova jsou snažší než činy, ale přesto se domnívám, že jediná možnost, jak zvrátit současný negativní trend a jak zabránit e, jednotlivým e, nacionalistickým a hegemonickým cílům je, aby všechny země regionu získaly co nejdříve statut kandidátské země. Podmínky, podmíněnost by měla být nastavena především Eh, na, měla by zaměřit především na reformy na celostátní a regionální úrovni. Dále pokud o Bosnu Hercegovinu a Makedonii je třeba posílit zejména bezpečnost a stabilitu a také eh, uklidnit eh, situaci a téma hranic a přinejších regionů. Dále, pokud je o zvolená témata pro pracovní skupiny, chci zdůraznit, že agenda politických elit se nenutně rovná tomu, co mají na srdci občané status kandidátské země odpovídá přání většiny populace, většiny obyvatelstva západního Balkánu. Eh, občané tohoto regionu eh, opravdu jsou znepokojeni obrovskými sociálními a hospodářskými problémy. A není to pouze otázka přestupních fondů, i když ty jsou důležité. Eh, status kandidátské země by také pozbudil občany v tom, aby nesli odpovědnost za řešení prioritních problémů, aby se zabránilo dalším vlnám společenského radikalismu. Zároveň je důležité, aby evropská myšlenka, evropské hodnoty eh, se přiblížily všem občanům tohoto regionu. Není to snadné, protože mimo jiné i samotná Evropa eh, nyní eh, znovu promýšlí některé své základní koncepce, ale právní stát, dodržování lidských práv a demokratický pluralismus musí být konečně pevně zakotveny ve všech společnostech tohoto regionu ve všech těchto zemích. A dále je důležité, aby Balkán začal mít pocit, že přináleží k jediné evropské rodině a v jejím rámci tento region, jednotlivé země i samotní jednotliví občané mohou hledat, ne eh, to nejlepší, pak tedy určitě optimální řešení pro jejich hm, životní zájmy. Děkuji. Much, Děkuji vám za vaši prezentaci. A ještě jednou bych rád řekl, že poslanci a poslankyně, kteří si přejí vystoupit v diskuzi, mají vyplnit onen formulář, žádost pro řečnický čas při schůzi 13. při plenární schůzi 13. dubna eh, při společném meziparlamentním zasedání. Toto je zapotřebí učinit. Na každý projev budou vyhrazeny tři minuty. Pokud si budete přát použít modrou kartu, byl bych rád, aby to nebyly ty, ti, kdo už jsou na seznamu, protože všechny otázky už budou odzodpovězeny na konci. Takže můžete eh, následně ještě předložit otázky a může se zodpovídat. Nyní zahájíme diskuzi. Jako první promluví představitel Bundesrátu z Rakouska, pan Šenach. Máte slovo, pane kolego. Vážený pane předsedo, děkuji vám za udělení slova. Je to asi velmi eh, pěkné znamení toho, že zcela náhodou může tuto debatu zahájit eh, poslanec Rakouský. Poté, co historie západního Balkánu a historie eh, Rakouska, ale i Německa jsou neoddělitel, neoddělitelně spjaté a jedno rčení rakouské zní, že západní Balkán začíná na západním vídeňském nádraží. A tak je to i dobře. Evropská unie bez států západního Balkánu je jak e, dům bez střechy, protože region západního Balkánu je i pro Evropu e, mimořádný. E, je to vlastně region našeho srdce a Máli se zdařit mír, svoboda, demokracie v Evropě, pak musí být naším cílem i dotažení integrace států západního Balkánu. Jakkoliv rozdílné jsou jejich problémy a jakkoliv rozdílná je jejich výchozí situace. Musí se to eh, zdařit eh, co možná nejdříve. Samozřejmě, eh, že se naskýtá celá řada otázek, které musíme zvážit. Je je to ta nešťastná eh, konstrukce státu eh, v Bosně, je to také otázka státní bezpečnosti eh, Kosova a rád bych potrhl to, co uvedla zástupkyně Helsinského výboru. My často navštěvujeme eh, západní Balkán. Eh, je zcela očividný rozdíl mezi tím, co si přeje obyvatelstvo a mezi tím, co si přejí politici. A zejména v Bělehradě je to mm, opakovaně nápadné. Když dnes diskutujete v Bělehradě, pak eh, lidé říkají, chceli se Kosovo odtrhnout, ať jde. Nerozumím tomu, proč politici na tom tak lpí. Ale to nejdůležitější je, myslím, že mládež potřebuje potřebuje perspektivu. Mládež států západního Balkánu potřebuje perspektivu, protože tím se zbavíme toho největšího jedu a sice nacionalismu. Nacionalismu, eh, který toho tolik zničil v průběhu století. A eh, také eh, zastínil eh, vlastně dějiny Habsburské monarchie v tomto regionu. Vše, co máme, je tato perspektiva a jsem nesmírně vděčen, že ten nešťastný vízový režim eh, je konečně zrušen prarodiče vždy vyprávěli svým vnukům, jak krásné to bylo za eh, vlády Tita, kdy mohli cestovat volně po celém regionu a nyní to nejde. Takže konečně se to opět daří. Potřebujeme také eh, právní jistotu. Potřebujeme učinit energické kroky proti organizovanému zločinu. Nejedná se pouze o obchodování s orgány, a ta, ale také musíme bojovat proti organizovanému obchodu se ženami, speciálně z Ukrajiny a Běloruska. A také potřebujeme jednoznačná práva pro menšiny a v konečném důsledku a známe to z vlastních dějin, jak je to obtížné, potřebujeme konečně usmíření usmíření a um, vyrovnání. Eh, v tomto smyslu jsem velmi vděčen maďarskému předsednictví a samozřejmě předsedovi Evropského parlamentu za um, eh, tuto akci a mám pouze jednu velkou prozbu, abychom neříkali, že všechny státy západního Balkánu musí na sebe navzájem čekat, aby získali eh, jednu jedinou perspektivu přistoupení. Musí to být různorodé tvrdé, eh, protože jiné, jiná je eh, výchozí eh, pozice Albánie, jiná Černé hory a tak dále. A tudíž to i určuje různou rychlost přistoupení. Děkuji vám. Děkuji vám za váš za vaše vystoupení. Ještě rád bych poskytl další informaci. Řečnický čas uvidíte zde na této obrazovce. Takže už pro další řečníky uvidíte, eh, jak vám plyne řečnický čas. Jako další eh, promluví za sněmovnu lordu pan eh, Lord Bonus. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také maďarskému předsednictví i vám za zorganizování tohoto zasedání o tak důležitém tématu. Je velice vhodné a správné, jak se nám připomněl, Eh, že zde jsou eh, závazky Evropské unie vůči eh, západnímu Balkánu. Říkal jste, že dveře zůstávají otevřené. Já bych ale rád poznamenal, že to jde pomalu, protože sice se v tomto regionu odehrává spoustu pozitivních věcí. Měli bychom jasně vidět priority, měli bychom vidět také to, že evropská agenda co do priorit klesá na důležitosti v regionu západního Balkánu. A e, není tedy věnováno tolik času, e, kolik by mělo být. Samozřejmě můžeme to chápat, protože je zde celá řada problémů, ekonomické problémy, které zaměstnávají Eh, naše přátele. Kdyby naši přátelé na západním Balkánu si mysleli, že my teď máme větší, eh, pardon, že máme menší zájem o jejich přistoupení, tak by to mělo závažný eh, dopad je třeba si eh, vytvořit jasně priority, které musí platit eh, všude, jak pro nás, tak na západním Balkáně. Eh, chtěl bych hovořit o třech věcech. Měli bychom se zaměřit v našem úsilí na západním Balkáně na to, že tyto země budou schopny zvládat prosazování právního státu a prosazování boje proti eh, kriminalitě. Musíme si stanovit priority, protože není možné eh, splnit všechny úkoly najednou. Musíme zdvojnásobit naše úsilí zaměřené na to, aby Bosna a Hercegovina, a teď bych chtěl upozornit na eh, článek paní Eštnové, který se objevil včera, a která upozorňuje tento problém a velice jasně prohlásila, že pokud se na toto nezaměříme, tak budeme jen sklouzávat zpět a Potom, a to je velice citlivá otázka, je opravdu politování hodné, že ještě nebyla vyřešena otázka jména bývalé Jugoslávské republiky Makedonie. Já vím, že toto není správné místo a já teď nechci nikoho obvinovat ale v roce 2011 26 demokratických států není schopno toto vyřešit s jinou demokracií a na, potom ještě s kandidátskou zemí též demokratickou eh, a najít řešení pro to, aby mohlo dojít eh, ke členství, eh, tak se obávám, že Eh, tímto eh, spochybňujeme nejen tedy celý tento proces, ale také naši eh, společnou politiku. Děkuji kolego také za to, že jste dokonale dodržel řečnický čas. A také si ceníme obsahu vašeho příspěvku. Jako další promluví členka Evropského parlamentu paní Ulrika Lunaček. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. A já jako předchozí řečníci bych chtěla poděkovat maďarskému předsednictví za to, že integrace západního Balkánu je považována za hlavní prioritu předsednictví. Myslím, že jsme v tomto ohledu poněkud zaostávali. E, to znamená, nedohlíželi jsme dostatečně na to, aby vize z Tesalonik z roku 2003 byla stále na stole. Vím, že v některých českých nových členských státech zažíváme jakousi únavu z přistoupení a tudíž e, oceňuji oceňuji velmi krok maďarského předsednictví. Ráda bych se zaměřila na jednu zemi, eh, zemi, pro kterou jsem eh, zpravodajkou, a sice Kosovo, z několika důvodů. Jedním je to, že tak, jak správně podotkla paní Sonja Biserko, eh, abychom dali najevo, že Balkán patří k evropské rodině. Myslím, že Evropská unie se eh, musí eh, odříznout od té únavy, kterou eh, zaznamenáváme v určitých částech společnosti. V některých zemích je zjevné, eh, že Evropská unie je zárukou mírového projektu Balkánu. A důležitá otázka v mnoha zemích je otázka vízového režimu pro eh, Kosovo. Víte, že všichni občané všech ostatních zemí západního Balkánu nyní mají možnost na dobu po dobu tří měsíců volně, svobodně cestovat. Jediní, a to s největším počtem mladých lidí, eh, s nejvyšší větším eh, počtem eh, lidí souhlasících s přistoupením k EU eh, jsou občané Kosova a ti nemohou svobodně cestovat. Vím, že je tady problém na státní úrovni, pět států neuznalo samostatnost Kosova, ale jsou to lidé, jejichž rodiče a prarodiče dokonce existence Jugoslávie mohli cestovat svobodně. Představte si, co by to pro vás znamenalo, kdybyste byli mladí a ne, nesměli byste opustit svou zemi, byť eh, velmi malou. Představme si, kolik z nás eh, rádo cestuje, nastoupí eh, do auta, na vlak, na autobus, cestuje za hranice, setkává se s jinými lidmi, zjišťuje, jak žijí jinde, jaké mají jiné názory a tak dále. Momentálně my, Evropská unie, přichází o podporu v Kosovu na straně kosovské populace. Samozřejmě je zde mnohé, co musí Kosovo dohnat, ale já chci oslovit zejména eh, ty kolegy, kteří eh, pracují eh, v národních parlamentech ve výborech pro vnitřní záležitosti, aby naléhali na své ministry ehm, ehm, vnitra jednak, aby zahájili dialog s Kosovem, pokud je o víza, z důvodu svobody cestování a za druhé z důvodu bezpečnosti protože pouze na základě cestovní mapy liberalizace viza umožníme lidem, aby e, měli e, v pořádku doklady a tak dále. Takže prosím, usilujte o to i na národní úrovni v národních parlamentech. Děkuji vám, e, říká předseda a nyní pan Wolfgang Gösruk z Rakouského parlamentu. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, téma, které projednáváme na tomto společném parlamentním zasedání, eh, znamená Balkán směrem k lépe integrované Evropě. A to je důkazem toho, že všem účastníkům eh, pro všechny účastníky je tento cíl důležitý. Je to v našem vlastním zájmu, v zájmu Evropské unie. Musíme hledět na to, aby státy Balkánu dříve nebo později, podle toho, jak splní své povinnosti, se staly členy Evropské unie. Evropská unie eh, byla instalována jakožto mírový projekt a také evropská integrace. A já si myslím, že je to správné. A jestliže to tak je, tak to musí být v našem zájmu, aby také státy západního Balkánu se staly našimi členy. A milé kolegyně a kolegové, nesmíme udělat tu chybu, která se stala velice často. To znamená, že se budeme dívat na Balkán a budeme tam vystupovat jako učitelé, jakožto soudci, jakožto inkvizitoři a lidem a politikům budeme říkat, co mají dělat. Myslím si, že lepším přístupem je to, abychom dali své rady, své zkušenosti poskytli právě jim na těžké cestě od totalitního systému, který tam kdysi byl, na cestě k demokracii. A speciálně bych se chtěl zmínit stručně o Albánsku. V roce 2009 jsem měl tu čest jménem OSCE CD se také jakožto vedoucí kanceláře zúčastnit delegace a společně s četnými zkušenými e, členy jsme dali své zkušenosti. Volby tam byly tehdy demokratické, byly v pořádku, ale v podstatě můžeme říci, že mnohé standardy evropských požadavků byly také splněny. A Albánii e, se uvádí vždy příklad toho, že to je boj mezi opozicí a vládou. A já musím zde zdůraznit, že demokracie znamená také akceptovat výsledky voleb a ne brát zemi jakožto rukojmí těmi, kteří možná volby neakceptují, když ty, i když tyto volby byly demokratické. Myslím si, že tyto Těmto zemím jsme povinováni nejenom Albánii, ale všem ostatním hledět na ně objektivně a nedívat se na ně jakožto na hříšníky. Měli bychom jim pomoci na jejich obtížné cestě. Evropské státy potřebovaly o sto let déle, než dosáhly demokracie takové, jaký mají dnes. A od těchto států požadujeme nyní, aby během několika desítek let zvládly stejné standardy. Musíme jim nechat čas pro jejich vlastní rozvoj. Demokracie to není otázka jenom toho, co se odehrává v hlavě, ale je to také otázka srdce a tam, jak je známo, tato, tam to trvá déle, než se to implantuje. Čili tady musíme pomoci, aby tyto země také v srdci měly už implantovanou demokracii a to je důležité. A podle mého názoru všechny státy eh, západního Balkánu patří co nejdříve do Evropské unie. Děkuji. Vy jste zvedl modrou kartu. Přejete si tedy na 30 vteřin promluvit? Děkuji vám, pane předsedo Busku. Rád bych se otázal paní Soně Biserko, která mne překvapila velice vyváženým úvodem, analýzou západního Balkánu, ale nevěnovala se eh, náboženské sounáležitosti, protože to jsou dvě země, alespoň dvě, dvě církve, které mají obrovské problémy, protože nejsou uznávány. Mám na mysli pravoslavný černohorskou církev a na druhé straně makedonskou eh, pravoslavnou církev a nového patriarchu eh, pravoslavné církve v Srbsku, kterému se dařilo eh, předcházet některým překážkám v Kosovu. Chtěl bych tedy poznamenat, že by bylo zapotřebí při této příležitosti něco říci i o tomto tématu. A vzhledem k tomu, že už mám tel- mikrofon v ruce, ještě, jednou, eh, ještě jednu provokaci bych chtěl eh, zde nést. Eh, je to název země Makedonie. Naše Makedonie by mohlo být takovým řešením čímž by se to odlišilo od eh, bulharské Makedonie a řecké Makedonie. Možná, že to by mohl být způsob, jak situaci začít řešit, jak zahájit dialog a jak urychlit celý postup integrace na západním Balkáně. Děkuji. Bylo to poněkud delší než 30 vteřin, ale velice zajímavé. Přejete si prosím eh, odpovědět na ta otázku? Děkuji vám za tento dotaz. Já jsem se konkrétně nezaměřovala na náboženské otázky, ale jak víte, pravoslavná církev je jednou z klíčových institucí v Srbsku historicky i nyní nejen jako náboženská instituce, ale jako instituce, eh, která je u základu srbské identity. Jak víte, pravoslavné eh, církve jsou skutečně národními církvemi a neuznání černohorské a makedonské církve Eh, znamená také upírání něčeho těmto národům. To je důležitá věc, protože oni si to velice jasně uvědomují, eh, že makedonská eh, církev pravoslavná to chápou jako mm, součást makedonské identity a podobně. Je tu ještě další věc a to je neuznávání rumunské pravoslavné církve. Srbský, srbská pravoslavná církev by měla hrát významnou úlohu pokud patriarcha bude pokračovat ve své politice odstraňování obtíží. Prozatím tak činil v případě Kosova. Doufám, že přijme takovéto kroky i vůči Makedonii a Černé hoře. Je to věc, ve kterou doufáme. Nevíme, zda se to stane dostatečně brzy. Ale ráda bych snad ještě zdůraznila ještě jednou potřebu ehm, kandidát, no, statusu z kandidátských zemí v tomto regionu protože by to zabránilo negativním procesům v těchto v těchto zemích. Zejména eh, by to umožnilo lepší, eh, snadnější řešení rozhraničovacích procesů. Bude to dlouhodobý proces, nebude to snadné, eh, budou tam pozitivní i negativní chvíle, ale je třeba budovat systém. Prozatím máme jen zákony, které byly nedávno schváleny, ale dosud nejsou implementovány. A ještě další velice důležitá věc je, aby občanská společnost, jednotlivá uskupení eh, mohla spolupracovat, protože to jsou skutečně proevropské síly v těchto zemích a mohou být velice užitečné při vynakládání nátlaku na vlády. EU do určité míry se již eh, angažovala, takto spolupracovala ale je zapotřebí, bychom více spolupracovali s, občanským, s občanskou společností a s těmito skupinami. Tento nový přístup k občanské společnosti tedy zapotřebí. Děkuji. Rád bych připomněl, že můžete tedy eh, na kteréhokoliv řečníka z tohoto seznamu se takto obrátit. Jako další promluví řečník eh, z maďarského parlamentu náš kolega Richard Hrčik. Děkuji, pane předsedo. Jak jsme viděli v uplynulých měsících, byly v centru pozornosti evropské politické agendy ekonomické otázky, tak aby Evropa byla schopna reagovat na krizi. Nicméně ekonomické problémy by neměly zastínit proces rozšiřování. Domnívám se, že Evropská unie by měla zůstat otevřená eh, těm zemím, které plní přístupová kritéria a jsou ochotné schopny e, implementovat reformy v duchu evropských hodnot. E, maďarské předsednictví EU je odhodláno pokračovat v e, procesu rozšiřování. Jsme pro spolupráci ruku v ruce s členskými státy, Evropskou komisí a kandidátskými zeměmi, tak abychom podnikali další kroky. Pane předsedo, máme velkou radost, že přístupová jednání s Chorvatskem dospěla do závěrečného stádia. Značného pokroku bylo dosaženo v mnoha oblastech. Nicméně eh, zbývá ještě řada výzev v kandidátských zemích eh, v některých eh, zemích se musíme zaměřit na řádnou vládu nebo zprávu věcí veřejných, vládu práva, zlepšit schopnost implementace AKI a posilovat zprávu. V tom spočívá několik potíží potíží. Musíme poskytovat co nejrychleji eh, odbornou technickou pomoc musíme se nadále soustředit na potřeby kandidátských zemí. Eh, eh, poté, co Chorvatsko splní všechna kritéria a bude přijato, tak to, myslím, vyšle pozitivní signál celému zbytku západního Balkánu a přispěje ke stabilitě celého regionu. Takovýto pozitivní příklad Chorvatska by pak samozřejmě povzbudil další země regionu, aby vynaložili ještě větší úsilí a dosahovali evropské standardy. Pane předsedo, myslím, že je důležité zdůraznit, že implementace realizace konkrétních reform přináší zcela hmatatelné výsledky pro občany. Makedonie, Serbia a Černá hora v, mm, v roce 2009 v prosinci zavedly eh, z EU bezvízový eh, režim. To tež bude platit pro Bosnu a Hercegovinu mm, a, a platí již od roku 2010. My se domníváme, že to také napomůže imigraci. Perspektiva eh, bezvízového režimu musí tady zůstat v platnosti pro celý západní reži, eh, region. Ale samozřejmě eh, další postup zemí, zemí musí eh, vycházet z jejich zásluh. A tato perspektiva samozřejmě je klíčová pro reformy a pro stabilitu celého regionu. Děkuji. Děkuji mnohokrát, vážený kolego. A poprosím nyní paní Doris Pak z Evropského parlamentu konkrétně, konkrétně z Evropské strany Lidové a kolegu Jelka Kačina. O pár minut později dáme, dámy mají přednost. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Mnozí z vás ví, že již 22 let spolupracuji se zeměmi na Balkánu. Já se nimi trpím, těším se s nimi, ale jsem také frustrována. V mnohých oblastech, ne ve všech, ale existují četné možnosti, kdy se radujeme, ale když se podíváme na Kosovo nebo do Makedonie a tak dále, tak mohu říci, že lec, které věci mě mrzí, že tam lidé nemají lepší. V Bosně a Hercegovině nemají politiky, kteří by vzali žezlo do ruky, kteří by konečně překonali své vlastní hranice a spolupracovali v celém státě tomto státě žije, žijí tři různé národnosti a mnohé ještě, které nepatří ani k jedné z nich. A v Bosně a Hercegovině je to podobné a to, eh, s kterým politikům nejde do hlavy. Oni si prostě s politickým pozadím hrají. A já si myslím, že když se skon, sice skončila válka, ale nikdo nepomyslel na to, že by mělo existovat eh, klidné mírové soužití. Proto si přeji, aby Evropská unie vyvinula větší úsilí v této oblasti, aby přinutila politiky, aby pracovali pro blaho lidí a ne, aby mysleli pouze na své vlastní kariéry. Lidé si myslí, ano, musíme se starat o vzdělávání, ale kdo tam jde, kdo jde do Bosny Hercegoviny a investuje tam, když nemají lidi, kteří by mohli pro ně pracovat, kteří nemají příslušné kvalifikace. My jsme let, šance zmařili a myslím si, že komise právě v poslední době by se měla věnovat také oblasti vzdělávání. Když myslím na Kosovo, tak říkám, je třeba se podívat také na sousedy. Dialog, ten musí pokračovat, ale musíme mít také praktické příklady. Především soužití lidí na místě je třeba upravit. Existují kosovští Albánci, Albánci a všichni musí žít společně a v míru. Není možné, že někdo chce do Evropské unie a není schopen se srovnat se svým sousedem. A když myslím na to sousedství, tak eh, když pomyslíme na to, co se odehrá v Makedonsku za poslední roky, tak to je pro nás opravdu ostuda. Není možné, aby evropský sousední stát, eh, druhý stát eh, natolik mu stál v cestě, aby se dostal do Evropské unie. Když myslím například na Makedonii, tak se musíme řeky, řeku zeptat, eh, nemyslíte na to, jaké by to bylo, eh, kdybych, eh, kdybyste je podpořili. Já nechci žádné dvojí názvy nebo názvy, které jsou dvě jména, ale Makedonie, ti mají svou identitu a musí ji také zachovat. Jsem potěšena, že Chorvatsko jde svou správnou cestou a že jde opravdu trnitou cestou. Máme Bulharsko, Rumunsko a ti neměli takové vysoké cíle, které měli vytýčeny. Za to mají ty problémy, které teď musí překonat. Myslím si, že Chorvatsko eh, se chystá přeskočit tu poslední překážku a ty ostatní země, myslím si, že to zvládnou. Chorvatsko. Nebudu se hm, zde hovořit dále o dalších zemí, ani o Albánii a tak dále. Děkuji. Madame. Eh, Děkuji, paní poslankyně. A dalším řečníkem je paní Rodola Zisi z řeckého parlamentu. Prosím, máte slovo. Pokud budete hovořit ve stoje, tak bude snažší identifikovat řečníka. Myslíte, že byste se mohla ke svému projevu stoupnout? Lépe pak na vás uvidím. Omlouvám se za tuto drobnou žádost. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla říci, že jako řecká delegace gratuluji k této iniciativě protože zde se skutečně potvrzuje, že politická historie Evropské unie zaslouží prohloubení. A to ukazuje se, že Evropská unie není nyní pouze klubem západoevropských států, ale že skutečně je to začátek společné politické jednoty. Získáváme stále více členů na základě takových práv, jako je demokracie, právní stát a základní svobody a e, především také mírové a přátelské soužití států na Balkáně. Pane předsedo, Řecko platí za stát, nebo u nás náš parlament, vláda a tak dále, který podporoval vždy vstup balkánských států do Evropské unie. My jsme byli jakými si pionýry, protože víte, že agenda řeckého předsednictví v roce 2003 měla přesně toto za cíl. Tehdy jsme právě sformulovali tuto vizi. Velkou rodinu balkánských států eh, připojit do rodiny Evropské unie. Existují regionální problémy, máme slabiny, ale musíme to také zde otevřeně říci. Jestli dovolíte, tak eh, existují problémy potíže, co se tohoto cíle týče právě v posledních letech. Jsme velmi potěšeni touto dnešní iniciativou a Řecko by chtělo podpořit eh, do roku 2014 celý program. To znamená, aby balkánské státy mohly přistoupit eh, k naší rodině Evropské unie. Hovořilo se zde o různých věcech. Chtěla bych říct jednu věc, co se týče bývalé eh, Jugoslávské republiky Makedonie. Naše země to vždycky podporovala. Podporovali jsme Balkán, byli jsme vždy připraveni pomoci při a to především v plánu obnovení té, tohoto regionu. Dochází ovšem neustále k nedorozuměním právě ve zpracovávání historie. Je třeba zcela jasně vidět, že bývalá republika Makedon, Jugoslávie Makedonie může začít s vyjednáváním, ale také Evropská unie musí zohledňovat zvláštnosti tohoto regionu. Zejména máme tady problém již s názvem tohoto státu. Myslím si, že období které máme, tak eh, bylo poznamenáno hospodářskou krizí. Dále bych chtěla zdůraznit, že existují určité body, které souvisí také s tím, o čem budeme hovořit za chvíli v pracovních skupinách. Týká se to bezpečnosti, organizovaného zločinu, imigrace, nelegální migrace, obchodu s lidmi a tak dále. Je zde celá řada lidských práv, eh, které hrají určitou roli. Pane předsedo, myslím si, že nyní Evropa musí ukázat, že všichni společně budeme moci respektovat eh, zásady právního státu. Myslím si, že právě rozšíření ukazuje, jak úspěšná byla společná politika bezpečnosti oblasti bezpečnosti a spolupráci se neustále rozšiřují. Stejně tak i dobré sousedské vztahy. Jedná se totiž i o sousední regiony. Potřebujeme vize, potřebujeme cíle a k tomu musíme přispět všichni. Ne pouze technokraticky, ale musíme eh, do toho vložit také trochu srdce a nadšení. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát za vaše vystoupení. A dalším řečníkem z Litvy, z litevského parlamentu, je pan Vitenis Povlas Andriu Kajtis. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za možnost zastupovat zde Litvu. Měl jsem příležitost osobně několikrát navštívit západní Balkán a sledoval jsem eh, pokrok, ke kterému tam docházelo v posledních deseti letech. 28. března tohoto roku Ivo Josipovič, prezident Chorvatska, navštívil Litvu. Litvu rovněž navštívili zástupci Černé hory, Bosny a Hercegoviny. Litva má úzké vztahy s tímto regionem. To přiznáme například basketbalové hráče z těchto zemí, máme pevné hospodářské svazky, aktivně zde investujeme, ale eh, dostáváme hodně stížností na míru korupce. Paní Biserko eh, zmiňovala tento problém, zmiňovala celou řadu dalších problémů, které musíme eh, co nejrychleji řešit. Litva věří, že Černá hra bude moci zahájit přístupová jednání do července a že a jsme také rádi, že byl započat technický dialog s Kosovem, eh, dialog mezi Řeckem a Bělorusovou republikou eh, Makedonii eh, se nevyvíjí tak rychle. Myslím si, že EU by měla být v tomto, v tomto hledu aktivnější. Bosna Hercegovina potřebuje větší zapojení ze strany EU. To by, myslím, bylo užitečné. EU eh, e nyní eh, trpí únavou z rozšíření, zejména v některých členských státech. Zaznamenáváme, že toto je zásadní překážkou dalšího rozšiřování. Jsme eh, velice rádi tomu, že již byl započat proces liberalizace vízového steku. Bylo by dobré, kdyby mladí lidé ze západního Balkánu měli dále usnadněn pohyb po Evropě. A myslím si, že vhodným krokem vpřed by bylo zlepšení těchto podmínek pro všechny eh, země západního Balkánu. Eh, děkuji, mám tady ehm, modrou kartu. Vy si eh, přejete uplatně dotaz? Děkuji mnohokrát. Já mám otázku na předsedu chorvatského parlamentu. Pokud je o povinné referendum, jste na něj připraveni a domníváte se, že povinné referendum na podzim v Chorvatsku přinese pozitivní výsledek a je již znám, je již známo datum tohoto referenda, prosím? Děkuji mnohokrát za váš dotaz. Pokud dokončíme jednání do konce června, jak plánujeme, následně po usnesení Evropského parlamentu by v říjnu mohlo proběhnout referendum po podpise smlouvy. My jsme připraveni. Pokud tady dokončíme jednání. Jsme připraveni učinit to učinit tak tedy začátkem podzima. Pokud se nám nepodaří dokončit jednání v tomto časovém rámci, tak je možné, vzhledem k tomu, že nás čekají parlamentní volby koncem roku v Chorvatsku, tak eh, je možné, že nebude dost času na uspořádání referenda eh, ve stejném čase, kdy musí proběhnout volby. Proto se domníváme, že by bylo opravdu hodné, kdybychom Eh, se mohli přidržet toho časového rámce tak, jak byl nastaven, to znamená, že by nejprve proběhlo referendum a poté parlamentní volby. V tom případě by také předvolební kampaň nebyla zatížena eh, evropskými otázkami, mohli bychom se zaměřit na vnitrostátní témata. EU eh, e je věc, ve které panuje konsensus mezi všemi politickými stranami. Panuje konsensus ohledně zahraniční politiky, obrané politiky i našeho členství v NATO a v EU. Takže bychom rádi tyto dvě věci oddělili. E, nicméně dochází k určitému časovému skluzu, to musím přiznat, a také s dalšími průtahy určitě vzrůstal počet e, občanů, kteří jsou spíše euroskeptického zaměření. E, I když si myslím, že by to neohrozilo členství Chorvatska v EU. Nicméně přesto je to faktor, který by mohl být eh, rušivý. Mohl by se výrazně změnit poměr mezi těmi, kdo by hlasovali pro a nebo proti vstupu do EU. Děkuji a nyní poprosím eh, předsedu Maďarského národního zkomáždění Láslo Kevera, aby se ujal předsedání eh, tomuto zasedání. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chci nyní předat slovo dalším řečníkům. Děkuji mnohokrát za organizaci tohoto setkání. Je to věc, která je určitě nesmírně důležitá pro Evropu, evropské instituce, ale také pro veřejnost a občany základní, západního Balkánu. Dovolte, abych nejprve poblahopřál Chorvatské republice a vám, pane Bebeči, ke všemu, čeho Chorvatsko dosáhlo v oblasti boje proti korupci. Často slycháme, že jedním ze zásadních problémů západního Balkánu je boj proti organizovanému zločinu a korupci. A hovoříme-li o organizovaném zločinu, země západního Balkánu velice dobře spolupracují, navzájem si předávají stíhané osoby, ale v oblasti boje proti korupce se nevedou až tak efektivně. A to s jednou výjimkou, s výjimkou Chorvatska, které vykonalo nejvíce eh, ze zemí tohoto regionu v tomto směru a to bychom eh, tady měli jasně a hrdě říci. Vládní strana eh, není mojí politickou preferencí, ale přesto vám musím poblahopřát ke všemu, co jste dostali a také Jadrance Kosor za snahy vlády v oblasti boje proti korupci. Pokud je o postavení politiků, eh, ten jakýsi Bianko šek, který vystavujeme poslancům srbského parlamentu, to je věc, kterou v Evropě dost dobře nechápeme. A proto bych rád apeloval na kolegy ze Srbského národního schromáždění, aby vzali v potaz také stanovisko Benátské komise, její doporučení ohledně toho, jak řešit situaci, protože současný stav určitě nepřispívá k dovednosti srbského volebního systému či vůbec této země. Nicméně věřím, že ten problém bude urychleně řešen. A na závěr bych ještě rád zmínil pár slov na adresu Srbska. Paní Ulrike Lunáček již zmínila, že starostové eh, z Kosova eh, počtu tří mezi nás dnes přijeli. Eh, tři jsou ze srbských obcí, eh, další tady starosté, všichni z nich jsou liberálové. Ale musím říct, že je velice důležité, že tato instituce je otevřena právě také místním zastupitelům. A pane předsedo Busku, měli bychom odměňovat ty, kdo hledají řešení rychle. Byli jsme překvapeni, když jsme viděli, jak rychle dokázalo Kosovo vyřešit svoji institucionální krizi, jak rychle se Kosované dobrali koncenzu a zvolili nového prezidenta. Možná by bylo vhodné pozvat nového kosovského prezidenta do Evropského parlamentu. Viděli bychom možná nové tváře, nový přístup, novou dynamiku, nový soubor myšlenek. Právě to možná potřebujeme na západním eh, Balkáně. Novou dynamiku, nová řešení a cesty. Možná tedy by, bychom mohli eh, pozvat eh, kosovského prezidenta. Možná by toto mělo být zařazeno jako bod na pořád jednání konference předsedů Evropského parlamentu. Děkuji mnohokrát. A nyní Lord Teverson. Děkuji vám, pane předsedo. Myslím, že toto je skutečně vhodná konference, eh, že se správně koná za maďarského předsednictví, protože je to velice důležitá věc pro budoucnost Evropy. Za Velkou Británii mohu říci, že všechny ehm, střední strany nebo silné strany jsou pro toto eh, rozšiřování. Eh, Británie chápána jako euroskeptická země často, ale je třeba uznat, že rozšiřování Evropy znamená také přinášení míru a stability, které by jinak nebylo možné. A to je prospěch, který eh, přinášela Evropa, přinášela je také do středně východní Evropy a měli bychom také dát tuto příležitost eh, Balkánu, pokud si přeje tuto příležitost vstoupit do Evropské unie a mít prospěch tedy také eh, z míru, eh, stability, právního státu a ze všech dalších možností, které dává například koreňská kritéria. Británie je na druhé straně Evropy. Je třeba ale vyřešit ty jednotlivá témata předtím, než dojde k rozšíření. Ehm, bylo zmíněno například mnoho věcí, imigrace, kontrola hranice, mm, organizovaná zločinnost. A je zapotřebí, aby všechny e, tyto prvky byly vyřešeny ještě než dojde k rozšíření, třeba ale zajistit, že úsilí o rozšíření bude postupovat a že bude e, podněcováno dále. Západní eh, Balkán pro nás, kteří se díváme eh, z dálky, eh, má několik zemích prvků, například je to otázka Bosna a Hercegoviny, kterou, která vyžaduje naše mimořádnou mm, pozornost. My nemůžeme dovolit jako kontinent, aby Bosna a Hercegovina sklouzly do problémů, které řešili v 90. letech 20. století. Nesmíme dopustit, aby pro pokrok, kterému došlo, aby se zastavil nebo zvrátil. Je zapotřebí, abychom z Evropského parlamentu, z národních parlamentů a také zejména z Rady, abychom eh, nadále podněcovali k dalšímu pokroku. Je to otázka Evropy a Středomoří. A měli bychom se zaměřit na otázku západního Balkánu, co možná nejvíce i v naší stávající situaci. Je to velice důležité. Já si myslím, že to, co přednesla eh, kolegyně Sonja Biserko, je velice zajímavé a důležité a velice rád bych se dozvěděl více o tomto možném pokroku. Já jsem měla na mysli to, že vstupujeme do fáze regrese na západním Balkánu, zejména v Bosně, ale i v Srbsku. Eh, abychom vytvořili tedy správný rámec, vhodný rámec pro celý region. Kandidátský status, který by byl dán všem, aniž bychom trvali na kritériích, eh, Víme, že se jedná o velice složitý proces, tento proces získání kandidátského statusu. Evropská unie eh, je součástí celého tohoto postupu, protože eh, řízení a zvládání tohoto postupu pochází také z Evropské unie. A Eh, proto je třeba postupovat dál, prosazovat eh, právní stát, eh, prosazovat blížší kontakt a blížší začlenění občanské společnosti, společnosti jako takové. Musíme být kreativnější, tak, aby to všechno bylo přístupnější pro obyvatele daného regionu. Například my se teď snažíme rozvíjet kampaň občanské společnosti, aby se eh, evropská agenda otevřela eh, běžným občanům, aby byli zmobilizováni i eh, občané a sami vynakládali tlak na své vlády. A právě o to, te, u tohoto teď žádáme o pomoc Evropskou unii. Samozřejmě Evropská unie a Evropská komise nejsou připraveny okamžitě naskočit do této eh, kampaně, takže my hledáme pomoc i jinde, hledáme podporu jinde. Jedná se o to, aby byl uchován ten hybný moment a aby eh, nedocházelo eh, ke mm, zklamání občanů, aby neměl pocit, že se činí příliš málo aby sami byli zodpovědní, přijali zodpovědnost za svou budoucnost. A tak to naléhali na vlády. To je tedy ten přístup, který jsem měla na mysli jako více imaginativní, více tvořivý eh, postup. To se týká zejména Bosny, protože tam jsou občané opravdu zablokováni, nemohou se mm, vyjádřit. Etnické elity jim zablokovaly přístupy zablokovali celý tento postup. A to je velkou překážkou pro Bosnu. Děkuji vám. Jako další za řecký parlament pan Cabras. Děkuji vám, pane předsedo. Mohu souhlasit s tím, co bylo řečeno. Bylo řečeno, že dnešní konference je velice důležitou konferencí. To mohu zúraznit. Je to něco důležitého, co nás bude zaměstnávat a určitě dojde k dobré výměně názorů. Jedná se o jedno důležité téma a to, že západní Balkán patří k Evropě a Evropě musí být vytvořeny evropské instituce, které mají za cíl a perspektivu takovou, že obyvatelstvo a národy Balkánu přistoupí Evropské unii. Co se týče Balkánu, ne dnešního, ale Balkánu minulosti, tak tehdy by existovala opatření, ke kterým došlo již na základě historie. A tehdy se jednalo také o to, aby byl Balkán sjednocen. Ještě než zaklepal Balkán na dveře Evropské unie, tak to byl prostor, v němž existovaly národy, které dlouhou dobu žili v míru. Byly nejrůznějšího původu, ale neexistovaly žádné překážky, přestože existovaly rozdíly. Již v tehdejších dobách lidé žili v míru. Ve 20. století to bylo bohužel jinak. Došlo ke známým historickým událostem a celá situace se změnila. Proto se dnes musíme postarat o to, aby všichni mohli přistoupit znovu ke společné Evropě. Ovšem musíme zohledňovat hodnoty, na nichž je Evropská unie postavena. To znamená vytvoření jednotného prostoru, v němž nejdůležitějším je právní stát a demokratická práva každého. Je třeba zohledňovat ovšem také kulturní specifické zájmy každého národa. Právě z tohoto důvodu se nachází nyní Řecko v takové situaci, že je pro skutečné sjednocení, že tato rodina najde skutečně svůj prostor ve velké evropské rodině. Dříve již bylo řečeno, že tento postup má být eh, uskutečněn opírat se o dobré sousedské vztahy a s respektováním těch postupů, které byly již zahájeny dříve, také v rámci OSN. Jde o to, aby pro eh, bývalou eh, Jugoslávskou republiku Makedonii bylo nalezeno společné řešení, co se týče názvu eh, této republiky. Je to důležité i pro přístup západního Balkánu k Evropské unii. Děkuji. Děkuji a nyní se hlásí s modrou kartou pan Fernando z Francie. Pan Tanok. Děkuji, pane předsedo. Já obdobně jako můj britský kolega, který právě promluvil ze sněmovny Lordů, se domnívám, že evropské rozšíření je úspěch a dobrá zpráva Během 12 eh, let v Evropském parlamentu jsem zaznamenal, jak se Evropa rozrostla z 15 na 27 členských států. Eh, byl to pozoruhodný proces a historický fakt, který dopadl zatím velmi dobře. A samozřejmě rozšíření o západní Balkán bude velkou výzvou, nicméně je to eh, nutný krok, jak z hlediska práva všech členských států a evropských států. Západní Balkán je ještě ještě Evropa, ale domnívám se také, že je nutno e, nasměřovat země e, e, reformně, bojovat proti organizovanému zločinu, korupci, zlepšit transparentnost zprávy věcí veřejných a zavést pluralitní demokracii a podporovat lidská práva v neposlední řadě a co je nejdůležitější, je zachovat mír v tomto regionu. Všichni si pamatujeme na krvavou lázeň v 90. letech a nechci nechceme, aby se to opakovalo. Já mnohdy musím eh, přesvědčovat své voliče, eh, že rozšíření západního Balkánu o západní Balkán je dobrá věc a když jsou skeptičtí, tak jim eh, připomínám, co by se mohlo stát, kdyby opět v tom regionu propukla válka. Museli bychom platit za to draze, jak z hlediska ekonomického, tak i z hlediska uprchlíků a přílivu imigrantů do naší mm, země. Ale skutečně přistoupení k EU je přirozeným právem mm, těchto zemí. Měli bychom bychom eh, je podporovat. A v současnosti eh, samozřejmě jsme pochopitelně v tomto parlamentu i v národních parlamentech zaměření eh, více na Blízký východ a Severní Afriku. Mám pocit, že mý přátelé jak v západním Balkánu a já jsem stálým zpravodajem parlamentu pro Černou horu a mm, jsem rád, že i předseda parlamentu této země se účastní dnesní, dnešního zasedání a i naši eh, kolegové eh, z regionu Kavkazu se eh, cítí poněkud opomenuti v dnešní době. Musíme se také o ně více starat. A pokud jde o otázku Černé hory, dnes ráno jsem se zeptal pana Léčaka, kdy obdržíme od komise jasné datum zahájení jednání s Černou horou. Za zatím je kandidátem a nachází se v jakémsi eh, váku, eh, které bylo mm, a vlastně zahájení jednání bylo podmíněno celou řadou kritérií. Eh, čím dřív, tím lípe, pokud možno ještě před létem by to bylo dobře. Já vím, že premiér Luxik dohlíží přímo na tento proces. Přeji této zemi hodně štěstí do budoucna. Já jsem Eh, také zakladatelem skupiny Přátel Makedonie. V tomto parlamentu apeluji na maďarské předsednictví, aby využili všech prostředků, aby nalezli určité um, řešení um, něčeho, co se jeví být zcela nepochopitelnou situací, jakousi um, patovou situací. Uh, nikdo z jiné země nemůže pochopit, že celá eh, budoucnost této země z hlediska přistoupení k EU a na to je eh, pozastaveno pouze proto, že eh, se chtějí eh, jmenovat Makedonie, nikoli Firom. A proto vyzývám všechny příslušné kolegy, aby umožnili Makedonii tento název, zejména tváří v tvář červnovým volbám pokud se tato země bude cítit um, upozaděna nebo zapomenuta, tak um, se situace v této zemi může zvrátit. Pokud jde o Kosovo, já jsem neobvykle v tomto parlamentu vždy byl um, pro spravedlivou, spravedlivé rozdělení v zájmu trvalého míru a Mám jednu otázku. Na straně e, e, jedné Evropská unie v rámci kvartetu věří ve výměnu země za mír v rámci vyřešení blízkovýchodního izraelsko-palestinského e, procesu. Na straně druhé jsme zcela proti výměně země za mír v Kosovu. Já myslím, že musíme být otevření a upřímní a musíme i přistoupit nebo připustit myšlenku rozdělení země v zájmu míru, jinak se nikam nedostaneme. Děkuji.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 Eh, především tedy maďarskému předsednictví za zorganizování této konference a chtěl bych se zeptat britského kolegy ohledně Unie o Středomoří, kterou lze též budovat a, a přitom můžeme se zaměřovat při budování Evropské unie více na Balkán. To nestojí proti sobě, tyto dvě teze. Hovořilo se o integraci bývalé Jugoslávské republiky eh, Makedonie do Evropské unie. Myslím, že hlavní povinností k tomu, aby bylo dosaženo politické stability v tomto regionu, kromě samozřejmě eh, integrace Chorvatska, je také integrace Srbska. Pokud nebudeme rychle integrovat Srbsko, nedojde k politické stabilitě a neodehraje se ani nebudou zde ani um, klidné vztahy s okolními státy. Jedná se o velký stát, velký národ, největší z bývalé Jugoslávie a nemůžeme neustále po nich chtít, aby platila cenu za válku. To by nebylo rozumné, neměli bychom eh, podmiňovat vyjednávání eh, se srbským eh, uvězněním, zadržením osob, které jsou stíhané kvůli válečným zločinům. Eh, takže bychom měli rychle řešit eh, tuto situaci a zajistit eh, brzké, brzkou integraci Srbska do EU. Děkuji vám. Chtěl bych požádat kolegy, aby kladli dotazy s pomocí modré karty a jen po 30 vteřin, pokud je to možné, a teď dám slovo panu Krasnikimu z Kosova, z kosovského parlamentu. Děkuji mnohokrát, vážený pane Busku, vážené kolegyně, vážení kolegové. V průběhu let se Kosovo snažilo konsolidaci demokratického státu a právního státu a usilovalo rovněž o politickou stabilitu. Navzdory mnoha obtížím, navzdory poničenému hospodářství, se Kosovu podařilo dosáhnout pokroku v hospodářské oblasti a zlepšit životní podmínky obyvatel. Výrazně se nám podařilo zlepšit infrastrukturu, která byla poškozena válkou a Postoupili jsme v obnově země. V současné době Kosovo buduje k největším projektům tedy patří dálnice, která by spojila eh, albánské pobřeží s Kosovem a vedla by dále do Srbska a dalších částí Evropy. V průběhu těchto let jsme vybudovali síť, telekomunikační síť, a činíme maximum pro to, abychom přilákali větší investice z jiných zemí. Kosovská ústava zaručuje svobodu občanů a svobodné postavení menšin. Uplatňujeme politiku rovnosti všech občanů před státními institucemi. Zároveň jsme se zavázali konstruktivně spolupracovat se všemi sousedními zeměmi a usilujeme o integraci do euroatlantických institucí. Ale Kosovo a jeho občané potřebují více podpory ze strany EU. Potřebovali bychom možnost volného pohybu, bezvýzového steku pro naše občany, tak, aby se zlepšila možnost integrace, tak, aby Kosované mohli navštěvovat země EU. Výzový styk je vnímán dosti pesimisticky našimi občany, protože Kosované milují evropské země, eh, přejí si integrace do Evropy, přejí si volný pohyb osob a zboží. Kosovská mládež by ráda navštěvovala vysoké školy v Evropě. Taková jsou tedy přání našich občanů. Děkuji. Nyní paní Kirškovská. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, Vážený pane předsedo, dámy a pánové, myšlenka integrace je také e, záležitost vývoje, v němž se nachází Evropská unie již celá léta. Charakter této skutečnosti ukazuje také to, že máme volný pohyb osob v pre, již v preambuli Lisabonské smlouvy eh, v prostor, a to v prostoru eh, volnosti svobody. Eh, již ve smlouvě bylo zapsáno, že Evropa tento prostor poskytuje bez hranic. A také je zaručena svoboda pohybu osob a zboží, také s tím, že se budou chránit vnější hranice. Stejně tak je to spojeno s e, azylovou politikou a e, politikou potírání zločinu. E, bezpečná Evropa znamená ovšem také sociální mír. Národní parlamenty se velmi silně zasadili o tyto věci, velice aktivně přispívají k tomu, že Evropská unie aktivním způsobem působí eh, a podporuje evropskou politiku. Stejně tak podporuje Eurojust. Eh, posílení evropské kontroly eh, v prostoru volnosti, svobody a spravedlnosti posílením role národních parlamentů a účast na, v této roli, to můžeme posoudit velice pozitivně. Co se týče svobody a bezpečnosti, tak zde Polsko vždy vyvíjelo úsilí směrem k tomu, aby země západního Balkánu se podílely na tomto procesu. Postupně se mají tyto země také podílet eh, na eh, trendu udržitelnosti. Jsme pevně přesvědčeni o tom, že postupné přiblížení se kandidátských států a potenciálních eh, kandidátů podpoří a ovlivní stabilitu celého regionu. Přitom musíme zaznamenat, že také pokrok v tomto regionu záleží také na nástrojích, které budeme poskytovat my, to znamená vzdělávání a kulturní integrace. Polsko se podílelo na přípravě plánu předsednictví. Podporujeme maďarské předsednictví v jeho úmyslech a Snažíme se o rychlé ukončení přístupových jednání a doufáme, že Chorvatsko se také brzy stane plnohodnotným členem Evropské unie. Děkuji. Děkuji mnohokrát za slovo. Nejprve bych ráda uvedla, že mi připadá nesmírně důležité, aby právě maďarské předsednictví a Evropský parlament společně s parlamenty členských států, respektive to, že e, tyto instituce zvolily téma západního Balkánu, jakožto členka výboru pro lidská práva, či podvýboru pro lidská práva, bych ráda e, potrhla skutečnost, že se ve své práci zaměřujeme právě na to, aby, eh, abychom zohlednili mládež a abychom vnímali problémy každodenního života v Evropě z hlediska mladých. Liberalizace vízového styku by byla nesmírně důležitá, eh, protože právě touto cestou získají mladí přístup do Evropy mladí tedy ze západního Balkánu. Jde o nastupující generace a právě touto cestou eh, se může měnit mentalita mladých v zemích západního Balkánu. Myslím si, že to je nesmírně důležitá otázka. V současné době zaznamenáváme určité eh, problémy. Vzniká jakoby dojem, že není možné je řešit, ale myslím si, že touto cestou bychom je řešit dokázali pokud by existoval bezvízový styk, pokud by mladí měli možnost cestovat a seznámit se s tím, jak vypadá život v Evropě. Myslím si, že takto by Evropa mohla uplatnit vliv na každodenní život v těchto zemích. Děkuji a nyní poprosím zástupce Chorvatska, paní Dubra, Dubravku Šujca. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat maďarskému předsednictví za organizaci této konference. Je to pro nás nesmírně důležitá příležitost k výměně názorů. Ráda bych využila této příležitosti a řekla, že se těším, a nejenom já, ale my všichni z Chorvatska, na dokončení přístupových jednání do konce června, tedy do konce maďarského předsednictví. jsme vlastně jakýmsi šampionem v regionu. Eh, jednáme nyní už více jak 6 let. Eh, doufám, že do konce června se nám nyní s vaší podporou podaří to jednání dokončit. Eh, ráda bych podpořila našeho předsedu parlamentu, který upozornil na to, že jsme si vědomi významu regionální spolupráce. To je pro nás nesmírně důležitá věc a jak asi víte, Chorvatsko je vnímáno jako lídr v regionu. Dokazuje to například to, že naše premiérka paní Kosorová poskytla překlad chorvatské legislativy tak, aby eh, pomohla eh, trošku popotlačit eh, Srbsko a Černou horu na jejich cestě do Evropy. Pro nás je tady téma regionální spolupráce a její podpora nesmírně důležitá. Rozvíjení legislativního rámce je také pro nás prioritou chci říct, že jsme přijali v parlamentu více jak 520 zákonů, protože jsme si vědomi toho, že bez právního státu, bez lidských práv, bez demokratického pluralismu, bez všech těchto věcí není možný volný trh a není možný ani hospodářský rozvoj. Vzhledem k tomu, že naším tématem dnes je hospodářská integrace, mm, zmiňuji právě tento vývoj. Jak jsme slyšeli od předsedy chorvatského parlamentu, snažíme se přispět k budování infrastruktury v regionu, snažíme se přispívat eh, k budování eh, koridoru, jako je koridor 5 z Budapeště na pobřeží Jadranu, což je velice důležitá trasa pro propojení střední Evropy a jižního Jadranu. Také se snažíme maximální měrou i nadále budovat dálnici mezi Jaderským a Jonským mořem, která je také velice důležitá. Bez této infrastruktury totiž nebude možný další hospodářský rozvoj. Eh, dobře víme, že musíme splnit veškeré evropské normy, že musíme striktně dodržovat. Také tak činíme a zároveň vás chci ujistit, že prakticky všechny předpoklady již máme splněné a byli bychom neradi, kdyby se z našeho přistoupení stala politická otázka. Mnohokrát vám děkujeme za vaši podporu na naší cestě do Evropy. Pokud je komunikační strategie, někdo zde zmiňoval referendum, eh, chorvatská vláda uplatňuje komunikační strategii a já mám jistotu, že naši občané řeknou své ano v referendu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. I my vám děkujeme za vaše vystoupení. A nyní ještě poslední řečník, pan Vladimír Tošev z bulharského parlamentu. Господин председателю, Bulgárie tvrdo podkrepě evropská perspektiva na západní... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Bulharsko rozhodně podporuje vyhlídku na členství v EU pro západní Balkán. Domníváme se, že rozšíření od této země je klíčem ke stabilitě a prosperitě eh, v regionu. Podporujeme tedy evropskou budoucnost západobalkánských zemí a domníváme se, že by EU měla věnovat více pozornosti regionu západního Balkánu, protože je to eh, klíčový region pro bezpečnost Evropy. Eh, vítáme pokrok v jednáních s Chorvatskem, která se již blíží k závěru pokud budou splněny požadavky kapitoly číslo 23, bude to klíčové pro tuto zemi a její vstup do EU bude jistě vhodným signálem i pro další země regionu. Doufáme, že k rozšíření dojde ještě za maďarského předsednictví. Podporujeme také integraci bývalé svazené republiky Makedonie do EU. Bude to záviset jistě na jejich snahách při naplňování doporučení a závěru Evropské rady ze 14. prosince 2010, pokud jde o klíčové aspekty související s rozšířením o tuto zemi. Klíčem k přistoupení Makedonské republiky budou nadcházející volby. Očekáváme, že se předvolební kampaň více zaměří na evropská témata. Bulharsko ratifikovalo stabilizační, dohodu o stabilizaci a přidružení tedy se Srbskem a aktivně podpořilo žádost Srbska o zahájení přístupových jednání. Jde o pozitivní signál vůči Srbsku a vůči celému regionu. Domníváme se, že hodnocení pana komisaře Filiho z, jedna, z 28. března tohoto roku, pokud je o možnost přistoupení Srbska, do toho, no, možnost přistoupení Srbska k EU, bude jistě podnětem k tomu, aby země urychlila své snahy o přistoupení. A pokud je o naplňování koreanských kritérií, jejich splnění bude jistě výhodou v rámci přístupového procesu. Bývalá tajná policie by měla otevřít své archivy tak, aby všechny stěny zůstaly věcí minulosti. Ceníme si snah Černé hory na cestě ke vstupu do EU. Pokud se tato země stane členem EU, bude to pro ní určitě pozitivním vývojem a bude to také známkou toho, že tato země je schopná úspěchu. Pokud je o Albánii, Domníváme se, že tato země by se měla věnovat především splnění kodaňských kritérií. A na závěr ještě chci říci, že manipulace výkladu dějin eh, je určitě špatnou praxi, měli bychom ji nechat za námi a měli bychom se snažit, aby země západního Balkánu mohly společně vstoupit do EU. Děkuji mnohokrát. Náš čas již vypršel, takže děkuji všem, kdo se zúčastnili této rozpravy za účast. Děkuji vám za vaše vystoupení a předávám opět předsednickou roli svému spolupředsedovi. Mám pro vás další informaci. Následující dvě hodiny se bude odehrávat naše práce v dvou pracovních skupinách. První pracovní skupina spolupráce v oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti bude zasedat zde v hemicyklu na tomto místě, takže nikam nemusíte odcházet, pokud pracujete v této pracovní skupině číslo jedna. Budeme se zabývat hranicemi, vízy, migrací a soudní a policejní spoluprací. Spolupředsedat bude paní Marie Eleny Kopa z Evropského parlamentu a paní Eva Kirškovská eh, z Polského sejmu. A zpravodajkou je paní Doris Pak, členka Evropského parlamentu. Druhá pracovní skupina se zabývá integrací občanů v zasedacím sále 3C50. To je na témže patře, zde na třetím patře, v téže budově samozřejmě, ale naproti, na druhé straně chodby, takže je to přímo naproti, snadno to najdete. Tento workshop se bude zabývat eh, souvisejícími tématy s kulturní diverzitou a úspěchem integračního procesu, také vzdělávacími aspekty integrace západního Balkánu do Evropské unie. Spolupředsedají paní Jacqueline Galant z belgického parlamentu, pan Jelko Kacin, člen Evropského parlamentu. Spravodajem je pan Mihály Bala z Maďarského parlamentu. Ještě bych rád eh, podotkl, že pracovní skupiny by měly uzavřít svou diskuzi v 7 hodin, samozřejmě dnes večer, takže do sedmi eh, máte tedy dvě hodiny na práci a zpravodajové já se omlouvám, že to říkám teď tak otevřeně, ale zpravodajové z těchto dvou pracovních skupin jsou tam nejdůležitějšími osobami, protože následně zítra ráno přednesou zprávy z těchto pracovních skupin na plenárním zasedání a tyto zprávy budou uh, distribuovány všem účastníkům. Prosím, předneste své zprávy písemně. Pokud možno anglicky nebo francouzsky je připravte, ale můžete je připravit i v dalších jazycích. Budeme se je snažit přeložit co možná nejdříve. V 7.15 dnes večer následuje koktejl. Jste zváni tedy na koktejl. Po němž bude následovat bufetová večeře v prostoru, kterému se říká Jehudy Menuhin, to jest opět v této budově, na prvním patře. Musíte sejít o dvě patra níže. Je to velice snadné, můžete jít po schodech a nebo jet výtahem samozřejmě. Pozvánka na večeři a informace o místě, kde se nachází Jehudy, tento prostor Jehudy Menuhin, je eh, též v materiálech, které jste obdrželi při registraci v Evropském parlamentu. Děkuji vám mnohokrát za vaši diskuzi. Všichni se sejdeme zítra ráno a ještě předtím 7.15 eh, na koktejlu a posleze na večeři. Ještě jednou vám děkuji, děkuji také panu spolupředsedovi.